výroční zprávu Komise o ochraně finančních zájmů, boj proti podvodům. Je to zpráva podle článku 325. Tato zpráva stanovuje eh, opatření, které členské státy a komise učinily v roce 2009 eh, v boji proti eh, podvodům a nesrovnalostem. Poskytuje statistický přehled všech nesrovnalostí, které byly oznámeny komisi ze strany členských států v roce 2009, včetně případů, kdy došlo k podezření z podvodů a kde eh, by měly evropské fondy být staženy zpět. Došlo ke zlepšení eh, v členských státech, pokud jde o nesrovnalosti ve srovnání s předchozími lety. Poprvé tato zpráva doporučuje některé věci. Doporučuje to, jak dále zlepšit ochranu peněz daňových poplatníků v EU. Zpráva dále poskytuje přehled eh, opatření, která byla učiněna a také výsledky boje proti nesrovnalostem a podvodům. Z tohoto důvodu eh, tuto zprávu doprovází dva pracovní dokumenty komise. První se soustředí na příspěvek členských států ke zprávě a eh, druhý pracovní dokument eh, představuje statistiky o podvodech a dalších nestrovnalostech, a to detailněji. Komise si váží toho, že parlament zveřejňuje eh, své vlastní protipodvodové usnesení, které vychází z výroční zprávy komise a ze zprávy OLAFu. V předchozích letech Evropský parlament poukázal na některá zajímavá témata v této oblasti a komise a členské státy 611. Celkový finanční dopad nesrovnalostí, včetně podezření z podvodu, se však zvýšil. V roce 2008 to bylo 1 miliarda 158 milionů eur, v roce 2009 to bylo 1 miliarda 835 milionů eur. To stejné platí pro finanční dopad podvodu. V roce 2008 to bylo 152 milionů eur, v roce 2009 to bylo téměř 280 milionů eur. Pokud se podíváte na různé struktury, eh, zjistíte, že eh, v nich nejsou stejné trendy. Podle výroční zprávy počet eh, případů nesrovnalostí v oblasti tradičních Eh, vlastních eh, zdrojů a eh, rozpočtových výdajů, tato oblast klesla ve srovnání s rokem 2008. V dalších oblastech, jako je zemědělství, politika soudržnosti a předvstupní fondy, došlo k celkovému nárůstu počtu nesrovnalostí, včetně podezření z podvodu. To může být způsobeno celou řadou faktorů. Často to může poukazovat na to, že kontrola a systémy boje proti podvodům fungují lépe a že dochází, že se dozvídáme o více případech. Můžete se asi zeptat, jaká byla hlavní opatření, která, které jsme minulý rok učinili pro ochranu finančních zájmů EU. Členské státy v roce 2009 učinily opatření, která jsou publikována v přílohách. Došlo ke zlepšení práva v oblasti zadávání veřejných zakázek, došlo ke zlepšení v oblasti přístupu k informacím OLAFu, došlo ke zlepšení výměny informací mezi národními úřady dále efektivnější postupy navracení prostředků, um, posílení práva, práva byti vyslyšen v celních záležitostech a případ, přístup uh, k úmluvě uh, IF dále vnitřní postupy, zlepšení vnitřních postupů pro boj proti nesrovnalostem. To byly jenom některé příklady. Jak jsem na začátku zdůraznil, komise poprvé zavedla konkrétní doporučení členským státům. Chtěl bych zdůraznit především následující doporučení. Pokud jde o a poskytování informací, pokud jde o výdajovou stranu rozpočtu, komise doporučuje, aby členské státy eh, byly schopny eh, využívat internetového systému pro oznamování nesrovnalostí. Tento systém se zlepšil, eh, výrazně zlepšil podmínky pro informování o nesrovnalostech. A pokud jde o kontroly v terénu, zde došlo také ke zlepšení a je zde je třeba provést další zlepšení. Dále eh, je nutné, aby informace byly poskytovány eh, včas. Budeme eh, hovořit o následných krocích, o zhodnocení těchto doporučení později. Hlavní myšlenkou by mohlo být navrhnout mechanismus následné kontroly, který by rovněž umožnil hodnotit opatření, která členské státy činí pro ochranu finančních zájmů EU. Výsledky poté budou publikovány ve zprávě pro rok 2010. Komise a to chce navrhnout při následující schůzi Kokolav s členskými státy. Komise sama implementovala také celou řadu opatření. Například víceletý plán, který byl připraven na, zača- na konci roku 2009, jehož cílem je optimalizovat audity. A zároveň jsme posílili snahu vyhnout se dvojitému financování. Posílili jsme také spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, především s OSN. Zavedli jsme projekt, který se jmenuje Transparentní pomoc. Tato iniciativa umožňuje sdílení informací o projektech vnější pomoci, které jsou financované členskými státy EU a třetími stranami. Dále komise chce zlepšovat svůj kontrolní systém. Už navrhla zjednodušování pravidel pro strukturální fondy v roce 2009 a dále se zabývá možnostmi dalšího zjednodušování v jiných oblastech. Pokud je o mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany finančních zájmů EU a o boji proti podvodům, tato mezinárodní spolupráce eh, byla posílena. A byly podepsány některé důležité smlouvy se třetími zeměmi či multilaterální úmluvy. Komise jménem Evropské unie vyjednala a podepsala některé takovéto dohody. V roce 2009 Evropská komise vyjednala podmínky pro implementaci úmluvy OSN proti korupci. Evropská komise se aktivně účastnila aktivit Evropské protikorupční sítě, kterou Rada vytvořila v roce 2008. Evropská unie hrála vůdčí roli také na mezinárodní úrovni, pokud jde o boji proti daňovým únikům. A Vyjednali jsme dohodu s Lichtensteinskem a nyní se čeká na souhlas členských států v radě. Komise rovněž požádala radu o mandát, aby mohla vyjednávat podobné dohody se Švýcarskem, Andorou, San Marínem a Monakem. Dále komise vyjednávala s Ukrajinou o a komplexní dohodě v oblasti evropské politiky sousedství, pokud jde tedy o boj proti podvodům. Kapitola finanční spolupráce v dohodě s Ukrajinou by mohla být využita jako základ pro další vyjednávání s jinými zeměmi v kontextu asociačních dohod a dohod o partnerství a spolupráci. Těšíme se na dobrou spolupráci s výborem pro rozpočtovou kontrolu a podobně jako v minulých letech jsme připraveni s vámi spolupracovat a v zájmu daňových poplatníků EU. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji vám, pane Šemeto. Nechtěl jste projednat také bod 15? Chcete to udělat nyní nebo teprve později? Prosím. Pokud bychom mohli, tak spíše po diskuzi. Eh, dostal jsem jiné informace, ale dobře. Nyní tedy dostává slovo zpravodajka, prosím. Děkuji. Nejdříve bych rád poděkoval panu komisaři za předložení této zprávy. K těm výdajům a k finančním dopadům, tak jak bylo předloženo. V roce 2009 tam máme zdvojení oproti roku 2008, tedy zdvojnásobení. Jmenoval jste ta odpovídající čísla. V roce 2009 jde o 1,178 miliard. Poukazoval jste na příklady, na které se přišlo v politice soudržnosti. Tam dochází k nárůstu 9%. To je celkem vysoká částka. A já bych v této souvislosti rád věděl, jak to vypadá s uplatňováním toho správního systému u těch nesrovnalostí. Rád bych viděl nějaký seznam podle členských států a podle jednotlivých oblastí nebo odvětví. A když hovoříme o těch tradičních vlastních prostředcích, Poukazovali jste na zvláštní zprávu 2010. Rád bych na to reagoval. Jde tam o zjednodušené celní řízení. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby komise velmi rychle zhodnotila finanční dopady výsledků této studie. Možná, že, bychom se, že bychom se také měli pokusit najít způsob, jak zvýšit důvěru hospodářských subjektů, kteří mají co dočinění s tímto zjednodušením celním řízením. Protože v oblasti cla bylo přeci objeveno mnoho podvodů a mnoho nesrovnalostí a mnoho Těchto podvodů bylo objeveno až po uplynutí oficiální lhůty. Hospodářské subjekty už se potom k tomu nemohly vyjadřovat. Bylo by tedy dobré, kdybychom se tímto bodem zabývali důkladněji, protože zde vzniká velmi vysoké riziko. Potom by bylo také dobré postavit před zodpovědnost zodpovědné subjekty. Současně bych rád reagoval také na nesrovnalosti ve vlastních prostředcích. Tam je ústup ve srovnání s roku 2008 Eh, ve zprávě jsme na to poukazovali, poukazovali jsme na efektivitu přeskumu. Hovořím tady o přeskumu ilegálního dovozu monitorů a televizí. A chci říci, že v této oblasti musí ty kontroly probíhat i nadále. V této souvislosti chci ještě poukázat na zprávu z posledního roku, kde jsme také naléhali na to, aby byly znovu použity prostředky, u kterých se přišlo na nesrovnalosti, aby byly tyto prostředky zařazeny do rozpočtu znova. Prostředky strukturálních fondů. Tady ta oblast opravdu budí obavy a komise eh, nám tendence, které se zde objevují, vysvětluje jen částečně. Pro roky 2000 až 2006 jsme dostali už určité výsledky. Výsledky, které máme k dispozici nyní, jsou ještě horší. Znovu zařazení prostředků do rozpočtu u těch nesrovnalostí. Tam jste jmenoval některá čísla. Já si myslím, že zde jde o ochranu finančních zájmů Evropské unie. Když se dívám na ty informace, které jste nám ve zprávě poskytli, myslím, že jsou dobré, ale musím říci, že eh, míra znovu použití prostředku je 44% a to je eh, sice vyšší než v minulých letech, ale přece jenom zde ještě máme potenciál na zlepšení a také tu potřebu. Na závěr bych rád řekl, že zde z části máme co dočinění s nárůstem nesrovnalostí v některých členských státech, na druhé straně ale máme co dočinění s mnohem lepším podáváním zpráv. To znamená, že ty eh, nesrovnalosti jsou mnohem lépe objevovány, odhalovány. Myslím, že by bylo dobré zhodnotit Nakolik je eh, objevování, odhalování těchto nesrovnalostí eh, v souvislosti s lepším podáváním zpráv a nakolik se jedná o ty opravdové nesrovnalosti v čerpání prostředků z evropských fondů? Děkuji, říká předseda. Nyní zahajujeme diskuzi. Slovo má pan Balčitis. E, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, e, můj kolega už vlastně řekl mnoho o těch nesrovnalostech, o těch počtech nesrovnalostí v oblasti politiky soudržnosti a zemědělství a předstupní pomoci. a znovu, hovořil také o znovu použití finančních prostředků zařazení do rozpočtu. Když se díváme na zprávu 2009, získáváme dojem, že až budeme analyzovat zprávu za rok 2010, ztratíme naději na opětovné získání určitých prostředků, které dnes byly nebo v současné době jsou použity nesprávně. Dnes jsem se účastnil, včera jsem se účastnil eh, slyšení, kde byl eh, přítomen ředitel OLAFu. A získal jsem ten dojem, že některé instituce se neodvažují jmenovat konkrétní důvody pro ty nesrovnalosti a proto dochází k těmto nesrovnalostem stále častěji. Vážený pane komisaři, já chápu, že eh, máte široké kompetence a možná máte nějakou vizi budoucnosti, máte vizi toho, co bychom měli podniknout, abychom se těm nesrovnalostem vyhnuli a abychom ty prostředky mohli použít správně. Děkuji. Slovo má paní Gresle. Děkuji, pan nepředsedo. Pane komisaři, já bych ráda položila několik otázek. Nejdříve bych vám ráda poděkovala za zprávu, která opravdu dělá velký dojem, protože navrhuje systémové zlepšení, například Irregularity Management System. Týká se například oblasti zemědělství a e, vede k tomu, že nesrovnalosti jsou ohláš, ohlašovány mnohem více. Takže vycházíme z toho, že ta eh, šedá zóna, ta černá čísla budou stále eh, menší. Nyní se musíme zamyslet nad tím, jak tento systém zavést eh, ve většině členských států i pro jiné fondy. Takže to je jedna moje, z mých otázek. Plánujete něco takového a jaký je časový horizont? A potom jedna věc, kterou jsem včera říkala už panu Ajletovi. Všimla jsem si, že generální sekretariát, tedy autor zprávy, se pokouší poskytovat údaje o kvótách podvodu v členských státech. Já bych ráda věděla něco o, té, o těchto datech. Co si o tom myslíte, o těchto číslech? Je tam spousta zkratek jako FRR, IRR a tak dále. A e, hovoří se zde o té kvótě podvodovosti. O Itálii e, je tam například 0,58, pro jiné země 0,03 co ta čísla ale vlastně znamenají. U mě to budí takový pocit, nějakého, tako, nějaké takové snahy o, o to, aby ty podvody vypadaly méně škodlivě. Hmm, vím, že tady máme nulovou toleranci, velmi teoreticky hovoříme o tady té věci, ale potom v druhé části děláme eh, věci, které s tím nejsou nějak slučitelné. Takže když jsem četla tuto zprávu, získala jsem dojem, že se eh, pokoušíme to zkrátka nějak méně zviditelnit, zneškodnit. A dále Olaf, jak se na těch údajích účastnil, to je moje další otázka. A moje další otázka, když se podíváme na navracení prostředků do rozpočtu, to je něco, co mě osobně zajímá velmi. Uh, myslím, že když se prostředky eh, nevynakládají správně, je potřeba je do rozpočtu vrátit. Když vidím, že nemusí být vráceny zpátky do rozpočtu, ta pravděpodobnost je 20 až 30 Myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak zvýšit tu míru navracení prostředků do rozpočtu. Vím, že to v posledních letech tak to nebyla, ale musím říci, že jsem se tímto dokumentem zabývala důkladně a snažila jsem se údaje porovnat s ostatními eh, údaji, například s generálním ředitelstvím eh, Agri a s dalšími. A zjistila jsem, že u té otázky, které prostředky se znovu vrátily do těch jednotlivých fondů, dochází k oznamování různých údajů a můžeme si prostě vybrat. A účetní dvůr nám ve své výroční zprávě pravděpodobně zase řekne, že definitivně ještě nevíme, kolik prostředků se do rozpočtu vrátilo. Pan komisař eh, Kalas, tedy s tím už jsme také o to bojovali. Jak dlouho tedy budeme takto tímto způsobem pokračovat? Když se podíváme na ty statistiky, máme zde členské státy, eh, které ty prostředky zařadili stoprocentně, například Lucembursko, ale dále zde je například Česko, které zaplatili méně než 8% a jiný členský stát zaplatil méně než 5% zpátky. Takže ti stojí, tyto státy stojí úplně dole na té škále. Takže co se stane s těmito členskými státy? To je moje další otázka. A další otázka eh, evropské fondy. Když ty národní fondy v národních členských státech nebudou chráněny, nemůžeme ochránit evropské členské státy. Co plánujete proto, abyste donutili členské státy, aby lépe ochránili svoje vlastní fondy, které jsou součástí kofinancování evropských fondů. Dobře, když nám bulharská mafie vzkazuje, že přestane dělat podvody s evropskými prostředky a že se omezí na své národní prostředky. Myslím si, že to je příklad pro to, kde se nám otevírá velké další pole nějakých dalších aktivit. Děkuji. Grazie, onorevole Audi. Děkuji, Děkuji slovo má pan Audi. Merci. Děkujeme. Děkuji, rovněž bych rád poděkoval panu komisaři za tuto zprávu. Dvě poznámky. Je to zpráva o podvodech Ovšem, často se zde hovoří o nesrovnalostech. Já si myslím, že musíme dělat rozdíl mezi chybami a podvody. A rovněž si myslím, že bychom měli udělat rozdíl mezi podvodem a nesrovnalostí. Protože ty nesrovnalosti, chyby, podvody, podvod, podvod to znamená, že tam je určitý záměr. Proč to říkám? Protože politicky je to nesmírně důležité. To znamená, že ano, můžeme samozřejmě být schopni přijmout určité chyby, nesrovnalosti, to znamená neaplikace určitého pravidla, protože to pravidlo, řekněme, že je nesmírně složité, komplikované, může dojít k určitým nesrovnalostem. Ovšem u podvodu, tam bych řekl, to je nulová tolerance. To znamená, naši občané nejsou ochotní akceptovat něco takového. Ovšem, když si čteme tuto vaši zprávu, tak vlastně nechápeme ten stupeň podvodovosti a právě o to nám jde. To znamená, jaký způsobem se bojuje proti podvodům. Jistě, já osobně si myslím, že je mnoho různých podvodních um, situací, ovšem z vaší zprávy vyplývá, že je zde mnoho nesrovnalostí. Já jsem um, občan, poslanec a když si čtu tuto zprávu, tak já si nechápu tu problematiku podvodu a zdá se, proti tomu zasahuje dostatečným způsobem. Dále je to ten vztah s z oblasti spravedlnosti. My jsme zde měli zástupce OLAFu. Včera, jakmile dojde k nějakému podvodu, tak musí dojít i k nějaké možnosti mm, obrátit se na mm, spravedlnost. To znamená, jaké jsou výsledky, pokud mm, došlo k nějakému odsouzení, řekněme, postihování těch, kteří se dopustili podvodu. Děkujeme. Nemáte-li žádné další poznámky, poprosíme pana komisaře o komentář. Děkuji. Děkuji za všechny tyto poznámky. A dovolte, abych začal poznámkou pana Odyho, posledním příspěvkem. Je pravda, že je velice důležité, abychom jasně udělali rozdíl mezi podvodem na jedné straně a nesrovnalosti na straně druhé. Podíváme-li se na stupeň podvodovosti, na stupeň podvodů, či rozsah, které identifikovaly členské státy v rámci zprávy, vidíme, že ten počet je omezený. Někde je to dokonce méně než 1%, nebo dokonce ještě menší částka celkového počtu teda těch prostředků, které přichází z Evropské unie. Ovšem pokud jde o nesrovnalosti, tak tam samozřejmě, tam už je to liší, je to různé povahy. V některých dokumentech, řekněme, došlo k porušení určitých pravidel, nároku a podobně na finanční prostředky a mm, s tím musíme rovněž něco udělat. Čili nesrovnalosti nebo systém řízení nesrovnalosti plně implementováno to bylo v oblasti zemědělství a to možná vysvětluje i nárůst nahlášených nesrovnalostí a podvodů v této oblasti. Protože systém samotný vlastně umožňuje kvalitnější vykazování. Podíváte-li se na doporučení, která jsou v této zprávě zahrnuta, my žádáme, aby členské státy, aby všechny členské státy rovněž zavedly takový systém do všech oblastí. V oblasti soudržnosti, kde je úroveň nesrovnalostí dost vysoká. Máme zde například ještě tři členské státy, Francie, Irsko, Španělsko, které prozatím ještě nezavedly tento systém Já se budu snažit společně s mými spolupracovníky s těmito zeměmi spolupracovat, čili s těmi zeměmi, které prozatím nezavedly daný systém. Snažíme se je motivovat, aby implementovali tento systém co možná nejdříve. Tak, abychom pokryli všechny oblasti systémem řízení nesrovnalostí. Pokud jde o to navrácení špatně vynaložených finančních prostředků nebo finanční úpravy, V brzké době budeme mít možnost prodiskutovat i naše zprávy ohledně účetnictví a Evropská komise poprvé předložila velice podrobný obrázek o tom, jak vypadá situace v této oblasti vymáhání či navrácení těchto prostředků. Rovněž to bylo prezentováno po jednotlivých částech členskými zeměmi. To vše představuje veliké množství různých informací. Na základě těchto informací my naopak jsme schopni analyzovat tuto situaci a zasáhnout podrobně na základě pomoci členského státu v konkrétních případech. Souhlasím s tím, že situace v oblasti navrácení těchto finančních prostředků na úrovni členských států by mohla a měla být zlepšena. Tam není pochyb, že by tomu tak mělo být. My pokračujeme i v rámci interních kontrolních systémů s kontrolami přímo v terénu. A poté ta záležitost nesrovnalosti nebo vůbec navrácení těchto špatně vynaložených prostředků byla jedním z hlavních aspektů těchto kontrol v terénu téměř všechny členské státy už využívají tento proces a ty, které tak zatím neučinili, v průběhu letošního roku rovněž přistoupí k tomuto postupu. Já jsem se rovněž snažil prezentovat v mém vystoupení to, že podle našeho názoru by měly být poskytnuty některé další garance, záruky, kontrakt, v rámci jednotlivých kontraktů. To znamená určité záruky na straně beneficientů, které by umožnily zvýšit i jejich odpovědnost s ohledem na vymáhání či navrácení finančních prostředků, které byly špatně vynaloženy. s ohledem na evropský rozpočet jsme implementovali velice takovým důsledným způsobem systém finančních náprav a tímto způsobem si myslím, že jsou prostředky EU chráněny. Ovšem, podle mého názoru musíme učinit všechny kroky, tak abychom získali nebo aby došlo k tomu navrácení finančních prostředků o těch beneficientů, kterých jsme zjistili, že porušili naše pravidla. My na tom pracujeme a pokračujeme nebo počítáme s tím, že budeme pokračovat v této oblasti do budoucna. Zapojení OLAFu do přípravy této zprávy Je to například zpráva PIV, která do které se zapojil Olaf. Olaf připravoval tuto zprávu. Samozřejmě, že to bylo i díky úsilí ostatních generálních ředitelstv a jiných oddělení, čili nepochybně Olaf hraje klíčovou roli v této oblasti. To bych řekl tak jako stručně by byly odpovědi na vaše otázky. Rovněž jste padla, padl dotaz na soudržnost. Vidíme zde nárůst nesrovnalosti i v této oblasti. Proč? Je zde několik důvodů. První důvod, v roce 2009 jsme zaznamenali tři období. Tři období přímo v oblasti soudržnosti 94 až 99, 2006, 2007 až 13. Čili 2000, 2006. Pro toto období tam už se nacházíme v té konečné etapě a dochází ke kontrole těch zbytkových chyb. To je důvod, proč došlo k nárůstu nesrovnalosti v této oblasti. Ovšem obecně řečeno si myslím, že ta situace v oblasti soudržnosti se zlepšila zásadním způsobem v průběhu roku 2009. Další důvod, proč došlo k nárůstu chyb a chybovosti v oblasti soudržnosti, je ten je spojený s Rumunském a Bulharském, protože i tyto země začaly vykazovat nesrovnalosti v tomto konkrétním sektoru soudržnosti a jelikož v obou zemích došlo ehm, k docela vysokému výskytu nesrovnalosti, i to mělo za následek nárůst celkového čísla nebo toho konečného čísla ale no, je to záležitost spojená s nedostatečným vykazováním, oznamováním nesrovnalostí. My prezentujeme tu situaci tak, jak nám ji oznámili členské státy a zároveň se snažíme prezentovat naše výsledky. To znamená ty závěry, ke kterým jsme dospěli v průběhu šetření OLAV nebo různých auditů, které provedly jiná generální ředitelství. Jistě, je to otázka, ovšem my můžeme prezentovat pouze to, co máme k dispozici, čili 100 si nemůže být nikdy jistí tím, že všechny nesrovnalosti jsou pokryty, nebo že by všechny případy podvodu byly pokryty touto zprávou. Ovšem my se snažíme udělat vše pro to, abychom Evropskému parlamentu poskytli všechny informace, které máme k dispozici na naší straně. To bych si myslel, že jsem tak stručně pokryl všechny otázky poslanců a poslankyň. Děkuji vám, pane komisaři. Tím pádem se nyní dostáváme k bodu 15 pořadu jednání udělení absolutoria za rok 2009 souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. I zde dostáváte slovo jako první, prosím. Honorable members, ladies and gentlemen. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem rád, že vám mohu prezentovat zprávu o práci komise za rok 2009 a výroční zprávu za rok 2009 o interních auditech. Za prvé, výsledky práce komise, tato zpráva o výsledcích práce, práce komise je velice důležitým nástrojem. Komise tak přebírá svoji politickou odpovědnost a zároveň představuje pokrok, který učinila v oblasti akčních plánů, řízení a kontroly. Shrnutí výsledku práce komise za rok 2009 je zpráva, která byla přijata novou komisí. Dívá se na, na práci od roku 2004 na stranu, na, na snahu získat kladné prohlášení o věrohodnosti. Soustředí se také na práci provedenou v roce 2009, a jejíž cílem je zlepšení možnosti získat kladné prohlášení o věrohodnosti. Rovněž se zde představují akční plány a některé výhled, výhrady. Celkem v roce 2009 máme 20 výhrad, a v roce 2008 to bylo jenom 15. 11 nových výhrad bylo vydáno v roce 2009, zatímco 9 bylo převedeno z předchozích let. 9 z výhrad a vycházelo z vykazování a ostatní vycházeli z finančního um, e, z finančního vystavení. Týkají se některých oblastí, jako je například výzkum a nerespektování pravidel zadávání veřejných zakázek. Výhrady týkající se vykazování souvisely například se spožděním v zavádění šengenského informačního systému nebo systému IT. Veškeré výhrady se e, řeší odpo- odpovídajícími e, službami a monitorujeme je rovněž e, na odpovídající úrovni. A zvýšení počtu výhrad odráží to, že generální ředitelství si jsou vědomi toho, že je naprosto nutné sledovat jakékoliv problémy s nakládáním s evropskými fondy. A základními, základní příčiny a výhrad jsou řešeny a to se odráží také v tom, že v důsledku akčních plánů se snížil počet výhrad, které byly převedeny z minulého roku. Ehm, šest výhrad z minulých let eh, je zručeno. Jde například o fondy eh, v Bulharsku, dále eh, řízení fondů v Bulharsku a v Rumunsku, a pokud jde o generální ředitelství pro zemědělství, dále fondy v rámci generálního ředitelství pro rybolov, fondy v rámci generálního ředitelství pro komunikaci a program výdajů generálního ředitelství pro hospodářské a měnové záležitosti. Kdekoliv Kdykoliv byla nějaká výhrada zrušena a bylo to na základě informací, které potvrdily, že problémy byly v terénu vyřešeny. Ve většině případů to znamenalo, že ehm, chybovost klesla na přijatelnou úroveň a že systémy kontroly byly odpovídajícím způsobem posíleny. Komise uznává, že je třeba další zlepšení, především ve sdíleném řízení a zdůrazňuje odpovědnost členských států. Členské státy musí zajistit odpovídající řízení evropských fondů. A v rámci návrhu přeskumu finančního nařízení se komise snaží vyjasnit odpovědnosti jednotlivých orgánů, a včetně členských států. Je třeba mít prohlášení o věrohodnosti o všech fondech, které nespravuje také přímo komise. To bude zcela zásadní pro celý proces. abychom mohli dosáhnout eh, dohody na takovémto přístupu a požádám členské státy, aby, eh, vydávala, aby vydávali prohlášení ještě předtím, než proběhne eh, přeskum finančního nařízení. Komise uznává problémy, které jsou způsobeny eh, komplikovanými pravidly, jsou to problémy pro eh, příjemce a to vede také ke zvýšené chybovosti. Už eh, Komise už učinila některé návrhy, které se týkají zjednodušení tak, aby bylo možné více využívat paušálních, paušálních částek a paušálních sazeb. Rovněž jsme přijali sdělení, které obsahuje návrhy v, pro zjednodušení v oblasti výzkumu. Kvůli zjednodušování, nebo komise se domnívá, že zjednodušování by mělo vést ke snížení chybovosti a e, tím bychom také mohli případně ušetřit na kontrolách. 15. listopadu přijdu sem zpět do e, výboru a budeme hovořit o tolerovatelné úrovni chybovosti. Už teď bych ale chtěl říci, že tolerovatelná úroveň chybovosti je zcela zásadní otázkou je nutné odpovídajícím způsobem hodnotit rizika v každé oblasti. Strategie kontroly by měly být eh, nákladově účinné, ale zároveň by měly brát v potaz odpovídající riziko. Kdykoliv je nějaká chyba eh, odhalená, musí dojít k její nápravě. Proto nejsou žádné výjimky. V květnu 2010 komise předložila svůj první konkrétní návrh týkající se přijatelné chybovosti v oblasti dopravu, dopravy a rozvoje venkova. Do roku 2011 eh, předloží takovýto návrh v oblasti soudržnosti. Komise eh, chce, aby tyto návrhy byly řádně projednány. Dámy a pánové, opatření zavedená v posledních pěti let eh, pro zlepšení využívání fondů vedly k odpovídajícím výsledkům. Zjistili jsme, že zpráva těchto fondů se zlepšila. A pokusili jsme se na to v naší zprávě také poukázat. Ale je nutné učinit další kroky. Jak se zmiňuje ve zprávě, komise se chystá dále zlepšovat své kontrolní systémy a chce zajistit včasné následné kroky po auditech. Pokud, ehm, pokud jde o e, výbor soustředící se na e, dohled nad finančními zájmy, já jsem do toho zahrnula devět dalších e, komisařů. A b C se soustředí na řízení evropského rozpočtu ze strany služeb. Nová ABC se, se rozhodla soustředit se více na zbytková rizika a soustředit se také na následné kroky. Kromě toho jsem požádal vnitřní auditory, aby zkontrolovali veškeré oddělení, a veškeré služby komise a aby se podívali na to, zda učiněné kroky jsou efektivní, pokud jde o snižování rizika. Já se domnívám, že generální audit tak může přispět k cíli eh, získat eh, pozitivní prohlášení o věrohodnosti od účetního dvora. Komise vzala na vědomí doporučení parlamentu eh, týkající se organizování konference o současném systému postupu. Komise bude ráda, pokud bude moci zorganizovat takovou tu akci, pravděpodobně v dubnu příštího roku. Tato akce by mohla být využita k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme zlepšit finanční řízení, tak abychom při připravování budoucích programů v rámci období po roce 2013 mohli postupovat správně. A nyní a několik slov ke vnitřní zprávě, eh, k zprávě interního auditora. To znamená, že informujeme o práci, kterou jsme prováděli v komisi v se 2009, různá doporučení, která se dotýkají a zároveň akce nebo konkrétní kroky, které z toho vyplynuly a zároveň je to seznam auditů, které organizovala IS v roce 2009 na základě Ehm, konkrétní situace a e, souhrného prohlášení v tom období, kdy k těmto auditům došlo. Pokud jde o zvýšení počtu doporučení v této oblasti a jejich, e, jejich akceptace je asi 99% a zároveň výsledky těchto auditů pro IS, e pokud jde o jejich objektivitu, spravedlnost a i zlepšení kvality řízení v této oblasti se rovněž posílilo. Evropská komise rovněž vítá i posílení strategického plánování v rámci IS v úzké spolupráci s možnostmi v oblasti všeobecných auditů, to znamená pokrytí všech těchto finančních oblastí auditů, což pokrývá 66 závazku a i úroveň implementace, která představuje 100 těchto auditů, které, nebo teda očekáváme, že ty závazky by měly být následujícím roce splněny. Pokud jde o nějaké hlavní doporučení pro rok 2009, ta se dotýkají především nefinanční oblasti, business kontinuita, řízení rizik a informačních technologií. Ve finančních oblastech je to přímé řízení, veřejné zakázky, granty, řízení aktiv, sdílené řízení politik v oblasti soudržnosti, ne, centralizované řízení pro oblast vnějších vztahů. Pokud jde o nefinanční záležitosti, Evropská komise se rozhodla, že, nebude, že nepřijme mm, všechna doporučení všeobecné, tohoto všeobecného auditu, pokud jde o decentralizaci některých částí um, úkolů v oblasti supervize, protože komise má pocit, že ta stávající struktura už nyní poskytuje a pokrývá mnoho průřezových oblastí a jakékoliv přidělení odpovědnosti v této oblasti centrálním záležitost nebo centrálním orgánům by poté vzalo určitý, určitou část odpovědnosti generálním ředitelstvím a jejich oddělení. Pokud jde o oblast IT, informační technologie, myslím si, že musíme udělat pokrok především těch oblasti, které identifikoval audit IS, to je naše priorita. Místo předseda komise Ševčovič vytvořil takovou pracovní skupinu Task Force, která již připravila určité výsledky a připravuje následné kroky. Pokud jde o finanční záležitosti, nesmíme zapomínat na to, že naše služby na straně komise připravily akční plány, které reagovaly na ty akceptovatné na doporučení. Některá doporučení, které vyplývají z těchto akčních plánů, již byla implementována. Ovšem pokud jde o celkovou úroveň implementace, tu budeme moci zhodnotit pouze postupně v rámci následných auditů a samozřejmě, že potom i výbor pro pokrok auditu bude muset přijít se svými výsledky. Rádi bychom zdůraznili to, že věnujeme pozornost i rozhodovacím postupům, pokud jde o vyřešení nedostatků nebo o znížení identifikovaných rizik v průřezovém z průřezového hlediska. To je právě zakotveno v té naší zprávě schrnutí včetně akčních plánů, monitorování těchto akčních plánů, dále je to schopnost reagovat na doporučení IS auditu, především i na úrovni výboru, který se zabývá pokrokem v oblasti auditu. Zároveň zde jde i o sledování těchto doporučení IS, teda těch nejkritičtějších, nejzásadnějších doporučení, mm, které by měly, mm, ty, které by se měly plnit v, mm, asi tak v průběhu 6 měsíců. Pokud je absolutorium, rádi bychom e, informovali rovněž o pozitivním výsledku, pozitivním pokroku, pokud je o celkovou úroveň implementace v tomto ohledu. I když poslední čísla, která se dotýkají těch zásadních doporučení, Mm, už bohužel jsou asi už mm, ve skluzu 6 měsíců, co znamená, že je zde určitý problém při plnění akčních plánů. Výbor, který se zabývá auditem, neustále upozorňuje na tyto záležitosti, na to, že ještě nedošlo k plnění těchto doporučení, že jsou ve skluzu a vždycky o, těchto, um, info, vždycky o tom informuje příslušné komisaře. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi. Děkujeme pane komisaře. A nyní poprosíme auditora za komisi, pana Greje. Děkujeme. Děkuji za slovo. Pan komisář Šemeta už hovořil o té zprávě, o institucionálních aktivitách na naší straně. Tato zpráva je založena na té podrobné zprávě, kterou jsme kterou jsme zaslali instituci na základě článku 86 lomeno 3. Nicméně no, skutečně všechno jsme se snažili opravdu převzít do této institucionální zprávy a zakotvit tyto informace. Čili já k tomu nemám nějaké další informace. Všechno je v té zprávě zakotveno, to znamená, že se těším na diskuzi a budu se snažit odpovědět na otázky poslanců. Děkujeme. A nyní poprosíme pana Cacimarka Kise. Děkuji vám, pane předsedo. A rád bych poděkoval také panu komisařovi eh, Šemetovi a panu Grejovi za zprávy. Eh, musíme si některé věci ještě vyjasnit, protože kolegové musí vědět, že slabina současné eh, výroční zprávy je, že jde o zprávu jednotlivého generálního ředitelství. Nemáme tu praxi, že bychom měli účetní prověrku komise jako takové. Dnes je to tak. A já prosím pana Greje a pana komisaře o potvrzení, že jde o zprávy jednotlivých generálních ředitelství. Ale ty jsou samozřejmě určitým způsobem přibarveny. Nejde o centrálního eh, nezávislého auditora, který by tu zprávu sestavoval. Jsou to jednotlivá generální ředitelství, která eh, vytváří takovou syntetickou zprávu. To, co je nápadné, je, že nedochází k žádné konečné kontrole generálních ředitelů. Kdo je kontroluje? Protože v tom dalším procesu je podpis generálního ředitele pouze potvrzením výsledku kolegia, takže kolegium jako takové přijde, přijímá ty jednotlivé zprávy. To znamená, že máme co dočinění s organizovanou nezodpovědností. Žádný komisař totiž nebere eh, ne, neprovádí prověrku svého generálního ředitele. Mám takový pocit, že zde už od Prodyho komise eh, se nacházíme v procesu učení. A jak daleko v tom procesu jsme, ukazuje i eh, tato zpráva. Na straně 5 stojí. Je to taková tabulka, která popisuje, jak to probíhá. Budu číst. Komise bude nadále spolupracovat a snažit se zlepšovat tyto výroční zprávy jakožto hlavní nástroj jimž pověřené schvalující osoby dokládají svou odpovědnost vůči sboru členů komise a zároveň požádala generální sekretariát a generální ředitelství pro rozpočet, aby poskytl pokyny a i nadále poskytovali vedení ostatním generálním ředitelstvím a útvarům formou pravidelného přeskumu stávajících pokynů oznámení o pokynech a tak dále. Zároveň žádá všechna generální ředitelství a útvary pro poskytování aktivní podpory v rámci všech opatření, tak abychom zlepšili um, tyto výroční zprávy. Tato tabulka nám ukazuje, že se sice nacházíte v procesu a snažíte se zlepšovat, ale podle mě už se v tomto procesu komise nachází dlouhá léta to, že se v tom procesu stále ještě nacházíte, to člověka udivuje, protože takovéto věci už byste měli zvládat automaticky. Evidentně tomu ale tak není. A proto před námi stojí ještě některé nevyjasněné otázky. Tak první nevyjasněná a důležitá otázka je, v čem se odlišuje eh, auditová metoda, kterou používáte vy od metody účetního dvora? To je celá zásadní otázka, takže prosím odpověď. Druhá otázka se vztahuje k námitkám, které zmínil pan komisař Šemeta. Řekl, že eh, v letech 2008 eh, a 2009 došlo k nárůstu z 15 na 20. Pokud to tedy v roce 2008 bylo jenom 15 výhrad, letos eh, je to, v roce 2009 je to 20 výhrad. To ukazuje, že tu prověrku berou vážně, to je dobré. Ale tyto výhrady. U těch mi není úplně jasné, jak bude komise s těmi výhradami postupovat, kde je ten práh. A vy jste, pane komisaře, řekl, že ty výhrady budou vzneseny, když bude přiměřený důvod pro to. Co znamená přiměřený? Diskutujeme tady o tolerovatelných rizicích ano, a komise se snaží ten prach zvednout nahoru a mě by zajímalo, jak s tou přiměřeností, s tím prahem zacházíte ve svých interních zprávách. Kdy je tedy ta výhrada vznesena, protože eh, to samozřejmě vede k tomu, že by mohla být spochybněna celá zpráva. A mě by tedy zajímalo, kdy, v jakém případě by byla spochybněna celá ta zpráva generálního ředitelství. Mám další otázku nebo poznámku. Eh, která je poněkud delikátní. Jde o vliv větších členských států. Řekl jste, pane komisaři, že se nacházíte ve stálem procesu, během kterého povzbuzujete členské státy k tomu, aby lépe spolupracovali. Myslím, že Evropský parlament je nejlepší, nejlepším garantem proto, že vám slíbíme, že vám chceme pomoci, ale mě by zajímalo, jak silný je vliv velkých členských států. A to interně, i když probíhají ty eh, audity, když jde o zásadní finanční položky. Jmenuji příklad Francie a zemědělskou problematiku. Tam mě zajímá, jestli příslušný generální ředitel je to francouz, jestli tedy tento ředitel ten audit, který probíhá interně, provádí se stejnou vervou ve Francii, kde ty výplatní agentury hrají eh, zvláštní roli, jako k ostatním státům. Jestli se i na Francii dívá takto podrobně a takto dobře, eh, získáváme totiž dojem, že tam je ten tlak, který je vyvíjen na, členský, na členské státy, poněkud nižší. Tam bych tedy rád slyšel odpověď. Pokud se tady podíváme podrobněji na ty výhrady, vidíme, že ve velkých výdajových oblastech jsou eh, trvalé oblasti, ve kterých jsou problémy. Například e, v zemědělské oblasti je to Ajax a Řecko 20, 2005, 2006, 2007. V roce 2009 se ale objevuje něco nového a to je podle mě zajímavé a to je výdajová položka e, ven, rozvoj venkova. V oblasti zemědělství nyní zaznamenáváme trend, Eh, od individuální podpory na podporu eh, venkovské oblasti. A zde zasahuje Ajax, který jsme v minulosti velmi dobře eh, využívali, eh, poněkud méně. Mám zde totiž podobné metody jako u regionálního rozvoje, jako u politiky soudržnosti. A já si kladu otázku. Změníte také metodu auditu? Možná, že o tom také budeme muset hovořit s kolegou Čološem, ale komise by u této výdajové položky měla projevit zájem, protože je to velmi důležitá položka, o to, jak se bude Mm, postupovat. A vy jste teď v procesu učení a já bych rád poukázal na to, že zde za rok 2009 byla učiněna výhrada. A my jako parlament se na to tedy musíme zaměřit. A specificky pana Greje bych se rád zeptal následující. Souhlasíte se mnou v tom, že vlastně nedochází k žádné centrální konečné kontrole zpráv generálních ředitelství? a tím pádem nedochází ani k opravdovému převzetí zodpovědnosti. A co by pro vás byl lo efektivním kontrolním grémiem, protože nikdo vám nedá žádnou záruku. Pan komisař Šemeta to na konci nepodepisuje, ale podepisuje to kolegium komisařů. Dalo by se hovořit o organizované nezodpovědnosti. I přesto, že jsem pronesl kritická slova, těším se velmi na dobrou spolupráci za, na absolutoriu za 2009. Děkuji. Děkuji, pan Ivan. Doar o intervenție foarte scurtă aș vrea să am. În primul rând vreau să... Děkuji. Budu stručný. Nejprve dovolte, abych poděkoval komisaři a rovněž kolegovi Kacimarkasmu za jeho zprávu. Několik záležitostí, na které bych rád poukázal, jsem víceméně spokojen. Pokud jde o to řízení v roce 2009, to, co provedla komise, ovšem nejsem tak spokojen už, pokud hovoříme o tom, jakým způsobem řídí finanční prostředky jednotlivé členské státy. Proč? Protože Je zde mnoho změn, které se dotýkají systému, kritérií, aplikovatelnosti nebo nárokovatelnosti. To znamená, že to vedlo k mnoha změnám. Byly to změny, které nebyly ještě definitivního charakteru. Všichni jsme si vědomi toho, že totiž v krátkém čase dojde k zavedení dalších změn. A to platí jak na evropské úrovni, tak i na úrovni členských států. Zjednodušení pravidel, větší transparentnost i to by mělo pomoci národním a regionálním orgánům řídit finanční prostředky řádným způsobem a zároveň by to mělo na pomoci příjemcům těchto fondů. Víme, že úředníci, kteří pracují na národní úrovni, v orgánech, které spravují evropské fondy, že tito pracovníci musí aplikovat mnoho různých pravidel a to poté vede ke skluzům. Celý proces je poté samozřejmě opožděn, vyplývají z toho potom i nevyhnutelné chyby. Zároveň je zde ještě jeden problém. Jeden problém, který musíme řešit, a to je problém veřejných zakázek. I v této oblasti se aplikují nesmírně komplikovaná pravidla, mnoho těchto pravidel hovoří o různých případech výjimek, výjimečných případech a to v podstatě znamená další zátěž ještě nad to, o čem už jsem hovořil, to znamená, že k těm změnám dochází velice často. A tyto změny jsou aplikovány na straně, mm, na úrovni EU i členských států. U nás v Rumunsku například tato pravidla byla změněna v průběhu um, celé této aktivity a než se veme v potaz nebo zhodnotí tato nová pravidla, tak mnoho, mnoho příjemců jsou v tom meziobdobí Eh, nejsou, nejsou schopni přijímat ty finanční prostředky. A zde si myslím, že by komise měla postupovat přísněji, protože pokud teda dojde v průběhu celé aktivity k neustálému, neustálým změnám těchto pravidel, tak si myslím, že to poté má dopad na mnoho příjemců. Některým to uškodí, některým to pomůže, je to eh, nerovnoměrný proces, je to politický proces často, předem už víme, kdo, kdo z toho procesu těží a tak dále. Čili k takovým nesrovnalostem bys, to bychom měli ukončit. Rovněž si chci zeptat, zda máte nějaké informace o nějakém vývoji toho, například pokud je o IAX, o vylepšování těch poznatků, těch výsledků, například v Rumunsku, v Bulharsku, jakým způsobem se na to dívá komise. Zda došlo k nějakým sankcím, které, se kterými uvažujete. Děkujeme. Další kolegyně. Děkuji. Já bych ráda řekla, že někdy mám takový pocit deja vu, když se dívám na tyto zprávy, které eh, sledují určitou logiku. Mám několik otázek. Eh, týkají se IAS. Tak první otázka se týká nástroje Schengenu. A já bych ráda věděla, eh, jak na tom vlastně se Schengenem jsme, to byla vlastně záležitost i minulého absolutoria, kde se parlament vyjadřoval velmi kriticky a měl určité požadavky na účetní dvůr. V pracovním dokumentu komise dostáváme takový náčrt z roku z výroční zprávy z roku 2008. A je to celkem zajímavé, protože dobře vidíme, že tam vidíme sdílený management, a že za to vlastně nemůžeme. Ale když se díváme na tu eh, zodpovědnost, tak tu jsme nedali v šanc. A moje otázka na pana Graje je, co s tím uděláme a kdy budeme moci počítat s tím, že tento eh, bod konečně zmizí z pořadu jednání. Vycházím z toho, že komise zde vykonává dobře svou členskou eh, práci a neschovává se za, členské státy. A druhá věc, audit ABAC. Eh, pan Šemeta eh, prověřoval střed zájmu. Mě by zajímalo, co k tomu, jestli k tomu máte co říci. Děkuji. Grazie. Dám la parola al commissario Semeta. Děkuji, pan komisar Šemeta. So, thank you very much for... Děkuji za všechny poznámky, připomínky Nejprve dovolte, abych zdůraznil to, že zde hovoříme o dvou zprávách. Diskutujeme dvě zprávy a to první, to jsou ty auditní zprávy, obecné, zatímco ta druhá zpráva, to je to schrnutí, schrnutí těch výsledků práce komise a generálního ředitelství. Čili pokud je o tu zprávu, o to schrnutí, tak tam to je takové schrnutí, určitý sumář vlastně těch, těch um, všech aktivit generálního ředitele. To je v podstatě takový nejvě, nejdůležitější nástroj, jak, kterým jsme schopni kontrolovat jeho práci. A jediný způsob, jak podepsat poté to prohlášení o věrohodnosti, tak je tím způsobem, že každý generální ředitel musí převzít samozřejmě svou odpovědnost v rámci obecného auditu, to znamená za daný za dané generální ředitelství a zároveň za audity, které provádí naše interní služby v komisi. To znamená, všechny výsledky musíme vzít v potaz. Osobně si myslím, že je důležité, aby právě tato odpovědnost ležela na bedrech generálních ředitelů, protože před několika lety hlavním problémem na komisi bylo to, že jaksi nikdo nebyl odpovědný za řízení. Nyní můžeme jasně říci, ano, generální ředitel pro to, které konkrétní DG je odpovědný za tu, kterou oblast, která spadá do jeho oblasti působnosti. A to si myslím, že je veliký pokrok. A právě touto cestou bychom chtěli i pokračovat a posílit eh, tento manažerský přístup. Pokud jde o interní audity komise, tak to jsou jednak výkonnostní audity v rámci generálního ředitelství, ale rovněž audity průřezových aktivit, doporučení poté, které z toho vyplývají pro generální ředitele. To všechno musíme vzít musí vzít v potaz potom jednotlivá oddělení, to znamená ty výsledky doporučení a tak dále. Brian Gray jistě nám k tomu řekne ještě nějaké další informace. A nyní otázka z toho, jak nebo kdy stáhneme tu výhradu, kdy ji zrušíme. To je velice důležitý prvek řízení tohoto systému. Jakmile generální ředitel přijde s nějakou výhradou, tak poté musí předložit velice konkrétní akční plán, to znamená, jakým způsobem, jakým způsobem napraví tento problém, tento problém, který byl identifikován v rámci konkrétní výhrady v této výroční zprávě. A poté už je to čistě na něm, to znamená na generálním řediteli, aby buď teda udržel, zachoval tuto výhradu, nebo naopak, aby ji stáhnul, jakmile se zjistí, že ty doporučené kroky byly splněny, byly implementovány, čili je to na generálním řediteli a na něm, aby zhodnotil veškeré ty kroky, které byly doporučený, doporučené, to znamená, zda už teda byly implementovány a mm, pouze pokud zjistí, že ty příčiny pro danou výhradu už jsou odstraněny, Jakmile jsou tyto příčiny odstraněny, tak poté může generální ředitel stáhnout tuto výhradu. Jaký vliv členských států? To byla další otázka. Velké, malé členské státy. Vy jste se zmínili členských státech, které bojují za lepší řízení, spravování evropských fondů. To jsou ty, o kterých jste se zmínili. Ty země, které jsou čistými pláci, to jsou většinou ty země čistí pláci, kteří mají obrovský zájem samozřejmě na tom, aby ty prostředky byly vynaloženy řádným způsobem. To je, si myslím, na snadě čili tyto země mají obrovský zájem na tom, aby došlo k zlepšení zprávování těchto finančních prostředků. Další dotaz se zabýval zjednodušením postupu. Tady asi ještě nebylo uděláno vše, co jsme mohli udělat. My jsme ovšem předložili určité návrhy pro možné zjednodušení v oblasti soudržnosti, výzkumu. Rovněž jsme předložili mnoho možných zjednodušení, pokud jde o výroční hodnocení finančního nařízení. Čím jednodušší jde pravidla, tím čím jsou tato pravidla? Jednoduše tím snadnější je pro příjemce poté splnit ta kritéria způsobilosti, čili to já s tím souhlasím. My připravíme sdělení v letošním roce. které by se zabývalo našimi zjištěními, naší analýzou to, kde bychom ještě mohli co zjednodušit i v rámci přípravy pro další programové období, protože jistě víte, že v současnosti jsme na počátku tohoto procesu a je důležité analyzovat již předem to, která pravidla bychom mohli ještě zjednodušit v tom následujícím legislativním období, které bude pokrývat další finanční období. Veřejné zakázky a jejich pravidla Tam padlo několik poznámek, připomínek. Ano, souhlasím s vámi, že jsou složitá tato pravidla. Asi i zde bychom se mohli podívat na hledání řešení možného zjednodušení. Já doufám, že i v rámci toho sdělení, o kterém jste se zmínil, už bude k dispozici několik doporučení. A nyní IAX, nedostatky v rámci IAXu, Bulharsko, Rumunsko. My jsme tam měli výhrady a u obou těch, těchto zemí jsme požádali o vypracování konkrétních akčních plánů, to znamená jasný přehled o tom, jakým způsobem zlepší celou situaci. Všechny tyto kroky byly podle názoru generálního ředitele implementovány na straně Bulharska a Rumunska. Generální ředitelství Agri ovšem zahrnulo do výroční zprávy eh, informaci o závažných nedostacích v rámci IAXu pro Bulharsko i Rumunsko. A nyní šengenský informační systém. To je přetrvávající problém. A je nemilé, že to ještě mm, pořád nefunguje řádným způsobem. Proto Evropská komise zlepšila sledování poskytovatelů informačních technologií, informačních služeb. Etablovali jsme takovou strukturu v jednotlivých ředitelstvích, například radu pro IT a určité referenční body, které se týkají konzultantů. V případě, řekněme, skluzu dojde k uplatňování sankcí. nemohu zaručit, že v této oblasti nedojde k dalším skluzům. Ovšem, ty poslední testy stability systému byly pozitivní a ve stávajícím období nemáme nějaké signály o tom, že by mělo dojít k nějakému selhání v tom období následujícím, čili já doufám, že ten systém bude implementován. Není dovolte, aby ještě kolega Brian Gray taky několik informací. Děkuji, pane předsedo. Základní otázka zpravodaje se týká řízení komise a centrální kontroly. Je to odpovědnost interního auditora a našich profesionálních standardů, abychom se podívali na řízení, na vnitřní kontrolu a na řízení rizika auditovaného subjektu, tedy komise. Takže my se díváme na jednotlivé generální ředitelství, jednotlivé generální ředitele, kteří jsou těmi prvními, kteří jsou zodpovědní. A díváme se na tyto jednotlivé zprávy za generální ředitelství, které jsou následně přijaty komisi. My se na to díváme jako na celkový proces. V roce 2006 jsme k tomu měli celou řadu připomínek. Generální tajemník a někteří ostatní se rozhodli zavést akční plány proto aby eh, se zlepšila, zlepšil způsob přípravy výroční zprávy. A my tady bereme jednotlivé zprávy z jednotlivá generální ředitelství a potom je dáváme do eh, jedné zprávy a s tím procesem jsme spokojeni. Kromě toho, že se díváme na proces, díváme se také na to, eh, k čemu se jednotliví generální ředitelé zavazují. Zabýváme se tím, zda generální ředitel řádně prezentuje ty základní kameny pro, uh, svoji, pro svůj postup. Prohlášení o věrohodnosti tak vychází a právě z těchto zpráv. A například finanční ředitel a v generálním ředitelství musí eh, tuto věc eh, také podepsat a překontrolovat. To znamená, že eh, všechno není jenom na generálním řediteli, ale tu zprávu, kterou generální ředitelství připravuje, musí odsouhlasit také další. To, co IS, IAS chce, je, aby ty základní kameny byly dobře prezentovány. Jedná se jednak o rizikový management, ale jedná se také o celkový dohled nad rozpočtem. Zároveň se zabýváme eh, tím a procesem, jak je vytvářena eh, celá výroční zpráva. A k této zprávě přispívá takzvaný peer review, a my jsme tam přítomně, je tam generální ředitelství pro rozpočet a další a hovoříme o tom, jaké výhrady se navrhují. Takže je zde celý tento proces kontroly kvality předtím, než eh, je připravená výroční zpráva. Ve chvíli, kdy je kolegům vyzváno, aby přijalo tuto výroční zprávu. Je to už eh, ve chvíli, kdy máme veškeré ty základní kameny a pevný základ pro tu zprávu. Když jste když dáváte generálnímu řediteli, když chcete, aby nesl odpovědnost, potom mu nesmíte eh, odebírat eh, kompetence a odpovědnost, ale zároveň je třeba dohlížet na to, aby i ten generální ředitel byl na nějakým způsobem kontrolován. My při auditu poukazujeme na některá rizika či slabá místa v řízení. A v této zprávě z roku 2009 jsme se dívali například na kontinuitu Um, jednání například ve chvíli, kdy došlo k požáru v Berlamontu a tak dále. Dále jsme se zabývali pokyny, které existují pro rizikový management. A zjistili jsme, že je třeba, aby došlo ke zlepšení koordinace na centrální úrovni. Ale nebylo by dobré, aby ta centrální úroveň přebírala nějakou další odpovědnost či kontrolu. My se domníváme, že to centrální řízení musí poskytnout určitou podporu pro jednotlivá generální ředitelství, ale nedělat za generální ředitelství jejich práci. Jsou zde ale některé průřezové otázky. Jedna takováto otázka jsou informační technologie. Ve chvíli, kdy některé generální ředitelství si vytvoří svůj vlastní systém, aniž by se zabýval tím, jaké systémy mají ostatní generální ředitelství, potom to znamená problém, to zmiňujeme v naší zprávě. Byla vytvořena pracovní skupina, která se tím zabývá. Dále rizikové řízení. Existují některá průřezová rizika a generální ředitelství pro rozpočet eh, má možnost eh, toto zlepšit a zabývá se zlepšením. Takže celá ta organizace by neměla být eh, změněna, ale samozřejmě existují způsoby, jak je zlepšit. My se zabýváme těmito zlepšení, zlepšeními a jak jsem řekl, 99% našich doporučení má ohlas v akčních plánech. Pokud jde o ty specifické body, které zmínila paní Gressle, ten nástroj, šengenský nástroj, a jak se ukázalo, odváděl dobrou práci, protože zjistil problém v Bulharsku a v Rumunsku. Zjistili jsme, že zde dochází k nízké implementaci, k omezené implementaci a my jsme poukázali na to, že je třeba, aby tyto dvě země byly donuceny k tomu, nebo aby jsme jim pomohli v tom, aby mohli implementovat um, své plány správným způsobem a odpovídající generální ředitelství. Jsme upozornili, že provedeme za několik let audit. Já se domnívám, že ABAC je dobrá věc, má dva aspekty. E, za prvé kontroly vůči ostatním službám a oddělením. My se zabýváme s kolegy tím, zda ostatní služby e, tyto kontroly řádně implementují, ale pokud jde o audit a ABAC jako takový. Eh, já jsem osobně se toho neúčastnil, eh, kolegové to udělali za mě a já jsem to potom eh, představil výboru pro audit. Já si myslím, že po roce už ten, ta otázka konfliktu zájmu není aktuální. Děkuji. Nyní předávám slovo panu Časi Makakasovi. Já bych rád poděkoval panu komisaři i panu Grejovi za ty podrobné a opravdu dobré údaje, které nám poskytli. Myslím, že existuje určitý mechanismus, to uznávám, ale vy mu říkáte solid mechanism, tedy pevný, dobrý uh, mechanismus. A já si myslím, že to musí být uh, dobře probíhající, dobře fungující mechanismus. Jestli má pevné základy, to nechám ještě otevřené. Vy jste, pane Gray, totiž sám řekl, že tyto prověrky jsou interní a týkají se generálního ředitelství, vždy jednotlivého. Uh, a všichni přeci víme, že když zkoušíte někoho v jedné třídě, je to interní proces. To znamená, že postupujete přátelsky vůči svému vlastnímu generálnímu ředitelství a to je něco jiného, než když máte co dočinění s externím auditem, například od účetního dvora, ale k tomu ještě se dostaneme. Takže to je něco úplně jiného. Jsou to odlišné věci. Eh, nechci vám vyčítat, že tam je určitý vliv, ale čistě psychologicky je to přece něco úplně jiného, když jste prověřován vlastními lidmi. A co se týče té syntézy, sám jste řekl, že we sit around the table. To samozřejmě uznávám, ale to ještě neznamená, že to je opravdová centrální prověrka audit, který jsme měli dříve. A k tomu se přidává, že máme čím dál tím méně průřezových témat, která jsou tedy auditována průřezově, jako například informační technologie nám tedy zůstává mnohem méně oblastí, na které se můžeme podívat. Musíme se na to soustředit, co přesně se tam děje. Já mám radost z toho, že s tím tématem zacházíte tak otevřeně. Eh, pan Šemeta eh, není za ten mechanismus samozřejmě zodpovědný, ale je, eh, spadá do jeho oblasti kompetencí. My se musíme snažit v rámci interního auditu pracovat na té chybovosti. Ale ještě jednou vám děkuji za tu otevřenost, je to základ pro dobrou spolupráci. Děkuji vám. Il tempo, il tempo è finito, se è proprio un'osservazione piccola. Takže vypršel náš čas, pokud máte ještě poznámku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za trpělivost, kterou máte. Panu Chacimark Kakisovi jsem naslouchala velmi pozorně a mám také pocit, že jde o otázku demokratické kontroly parlamentu. My jsme vyzvali totiž komisi k tomu, aby tuto zprávu vypracovala. A ať už jde o cokoliv, Můžeme o mnoha věcech hovořit, ale externí audit je něco, co musí fungovat dobře, protože za to přeci platíme. interní audit eh, není tak dobrý, protože je interní, to nemohu říci. Interní nebo externí audity musí probíhat dobře a musí splnit své úkoly. Děkuji. Děkuji, říká předseda, děkujeme panu Šemetovi a děkujeme také panu Grejovi. Nyní se dostáváme k bodu 16 pořadu jednání, pardon, 17. Kolega Skilakakis poprosil o to, aby jeho návrh byl přeložen úplně na konec zasedání. Tím pádem se dostáváme k bodu 18. Poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo Evropské unie. Slovo dostává pan Deutsch. Ano, šestnáctka byla také odsunuta a to už včera. Prosím, jste na řadě, pane Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt bizottság. Pane předsedo, vážení kolegové. Návrh stanoviska, který máte před sebou, se týká vnějších aktivit Evropské investiční banky. Jedná se o úvěry a půjčky a ztráty vycházející z těchto půjček mají být pokryty evropskou zárukou, což je téma mého stanoviska. Pozměňovací návrhy jsou zahrnuty v textu, který máte k dispozici. Jak víte, rozpočtové záruky poskytnuté EIB zajišťují stabilitu této banky a zároveň pokrývají rizika souvisující eh, s politickou situací v některých zemích. Jedná se především o země, které mají problém získat úvěry na trzích. Existuje zde určitý strop pro financování. Dnes je to 25,8 miliard eur. Eh, je seznam, existuje seznam eh, zemí, které mají nárok a rovněž existují eh, různé eh, sazby pro záruky. Během eh, přeskumu v polovině období současné finanční perspektivy bylo učiněno rozhodnutí týkající se rozšíření mandátu EIB. A mělo by se to týkat veškerého financování na období 2007 až 2013 a do mandátu byly zahrnuty nějaké nové prvky. A bude existovat takzvaný doplňkový mandát ve výši 2 miliard eur určený na boj proti změně klimatu. Dále e, dojde k nahrazení současného systému regionálních cílů horizontálními cíly na vysoké úrovni pro všechny regiony. To bude pomoc pro malé a střední podniky, pro infrastrukturu a tak dále. Dále komise společně po konzultaci s Evropskou službou pro vnější činnost vytvoří operativní pokyny pro každý region v rámci mandátu pro poskytování úvěru třetím zemím. Rovněž by mělo dojít k posílení schopnosti EIB, podporovat rozvojové cíle EU. Mělo by se klást více důrazu na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně, na zdraví, vzdělávání, na zásobování vodou a hygienu a na udržitelnou eh, dopravu. A v neposlední řadě by měl být aktivovan mandát EIB pro poskytování úvěru Islandu, Bělorusku, Líbii, Iráku a Kambodži. Vážení kolegové, naše pozměňovací návrhy mají za cíl posílit rozpočtovou kontrolu. Zdůrazňuji tři priority. Měli bychom posílit transparentnost, a z tohoto důvodu navrhujeme, aby každá zpráva týkající se aktivit EIB byla poslána také Evropskému parlamentu. Za druhé, projekty financované pod zárukou Evropské unie by měly být provázeny hodnocením konkrétních výsledků a Evropský účetní dvůr by měl mít i nadále právo provést audit využití prostředků z rozpočtu EU. Předložili jsme pět pozměňovacích návrhů a ty se soustředí právě na ty tři priority, které jsem zmínil. Můžeme si to stručně a můžete si to stručně projít. Mnohokrát děkuji za pozornost, děkuji také za pomoc odborníků z EIB a zaměstnanců našeho výboru. Mnohokrát děkujeme. Pokud se k tomu nikdo nehlásí o slovo, tak se můžeme podívat na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, hodnocení kroků Evropské unie, pan Olbricht. Posouzení dopadů v orgánech EU podporují eh, rozhodování. Předávám slovo. Vážený pane předsedo, kolegové, v pracovním dokumentu, který byl předložen výboru, vidíte, že jsem zpravodajem a odkazuji na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, která byla nazvána Posouzení dopadů v orgánech EU. Podporují rozhodování? Otazník. Tato zpráva se týká analýzy dopadů a zároveň se můj pracovní dokument eh, dívá na to, eh, jaké jsou účinky hodnocení dopadu. Chtěl bych zdůraznit, že ve své zprávě Evropský účetní dvůr píše, že legislativní návrhy ze strany komise jsou doprovázeny hodnocením dopadu, ale tato hodnocení dopadů se týkají návrhů předložených komisí, ale sa, samozřejmě každý návrh komise je poté změněn prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ať už rady nebo parlamentu. A ten výsledek, ten pozměněný text, už ale není podroben hodnocení dopadu. A to je velký rozdíl. Účetní dvůr ve své zprávě rovněž poukazuje na to, že Rada a Evropský parlament se rozhodli, že budou mít své vlastní hodnocení dopadu, ale údaje, které jsou k dispozici účetnímu dvoru, ukazují na to, že Takovéto hodnocení dopadu bylo provedeno pouze velmi zřídka. Hodnocení dopadu jsou velice efektivním nástrojem, ale nejsou používána dostatečně často. A pokud jsou používána poté jenom v první fázi legislativního procesu. Takže a pokud mohu, eh, chtěl bych se soustředit na doporučení a závěry ve zprávě Evropského účetního dvora a navrhuji, aby výbor podpořil tato doporučení. První věc se týká nových vyjednávání s cílem mít novou interinstitucionální dohodu. V tomto kontextu bychom měli předefinovat nebo změnit analýzu hodnocení dopadu. V dohodě, v meziinstitucionální dohodě hodnocení dopadu existuje, ale praxe ukazuje, že bychom svůj modus operandi měli změnit. Chtěl bych toto doporučení účetního dvora podpořit. Hodnocení dopadu by měla provázet legislativní proces v každé fázi to znamená, že když komise na začátku předloží návrh, poté přijdou pozměňovací návrhy ze strany rady nebo parlamentu, měl by být opět pro, mělo by být opět provedeno hodnocení dopadu, tak abychom věděli, jaká rizika nebo jaký dopad by mohly mít tyto pozměňovací návrhy nesené do původního textu. Takže já zde hovořím o opakovaném hodnocení dopadu, a tak abychom měli dvojí kontrolu, abychom věděli, jaké důsledky mohou pozměňovací návrhy mít. Já si myslím, že je to důležité pro parlament. Měli bychom si být plně vědomi toho, jaké změny zavádíme. Mohli bychom si položit otázku, jestli toto Opakované hodnocení dopadu by měla provádět komise nebo rada či parlament, pokud to jsou jejich pozměňovací návrhy. A v druhém případě by existovalo riziko, že by parlament zadával své vlastní hodnocení dopadu a my bychom mohli mít jinou metodologii, než jakou má komise pro hodnocení dopadu. Takže já bych navrhl, aby Komise prováděla hodnocení dopadu po té, co parlament a rada předloží pozměňovací návrhy, aby tak byla využívána stejná metodologie. Zároveň chceme zavést transparentnost. To znamená, že by výsledky hodnocení dopadu eh, měly být zveřejněny. A měl by být zajištěn přístup k výsledkům hodnocení dopadu. Zároveň se domníváme, že je důležité, aby hodnocení dopadu pokrývala celou řadu kroků. Především pokud jde o nové legislativní, legislativní iniciativy eh, v oblasti zjednodušování či komitologie. Domnívám se, že i v takovýchto případech je hodnocení dopadu nezbytné. V pracovním dokumentu, který jsem připravil, Vycházím, jak jsem řekl, ze zprávy Evropského účetního dvora a snažím se říci, že předložení hodnocení dopadů by mělo být integrální součástí práce parlamentu. Především nyní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A tento nástroj toto hodnocení dopadu by mělo být posíleno v každé fázi legislativního postupu. A já si myslím, že to bude pro dobro nejenom komise, která celý návrh předkládá, ale také pro dobro parlamentu, který je nyní velice aktivní součástí legislativního procesu. Tím se dostávám na závěr a já se domnívám, že e, také lidé z Evropského účetního dvora přispějí k této diskusi. Nyní předávám slovo zástupci e, účetního dvora. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně. Jenom některá naše doporučení komise v podstatě má takový systém pro analýzu dopadu. Je to opravdu komplexní systém, který se využívá a který si myslím opravdu podporuje rozhodovací procesy zde v Evropské unii. Ovšem ta zlepšení samozřejmě i na tomto poli ještě jsou možné, především v oblasti těch hlavních procesů a i obsah, prezentaci jednotlivých zpráv, přesně tak, jak už to zdůraznil i váš pan zpravodaj. Účetní dvůr chce, aby Evropský parlament a podporuje i komisi, i radu, aby neustále zkoumali všechna tato doporučení předtím, než dojde k přeskumu mezi institucionální dohody, aby došlo k lepšímu k lepší tvorbě legislativy a především, aby teda se vylepšila i tato analýza dopadu. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Paní Češková, prosím. Dobrý den a děkuji za slovo. Eh, já chci říci, že skutečně velice vítám tuto iniciativu a tuto zprávu, neboť eh, za svůj první rok, eh, co jsem tady v parlamentu, jakožto tedy moje první volební období, jsem se tolikrát setkala s tím, že původní záměr, který byl dán legislativním aktem, který vzešel od komise, byl v průběhu hlasování ve výboru teď mohu konkrétně říct, můj druhý výbor je FEM, byl pozměněn natolik, že úplně ztratil původní smysl a účel. A pouze jedenkrát jsem se uh, setkala za ten rok s tím, že se nám podařilo prosadit, aby komise znovu posoudila dopad naprosto změněného legislativního návrhu. Eh, nyní se nám bude vracet zpět do výboru, ale to už je úplně jiná problematika. Eh, z této mé zkušenosti bych chtěla říci, že bychom opravdu měli podporovat tento návrh a zároveň si myslím ze své zkušenosti, že by měla eh, ten, eh, to znovu posouzení dopadů provádět komise a přesně podle stejné metodologie, tak jako to je na začátku. Děkuji za slovo. Grazie. C'è qualcuno della Commissione che vuole intervenire? Děkujeme. Chtěl by se vyjádřit zástupce komise k této zprávě? Děkujeme. Já vedu oddělení pro analýzu dopadu na komisi. Rád bych řekl, že tuto zprávu rovněž vítáme. Je to opravdu užitečný příspěvek do celé této rozpravy ohledně analýzy dopadu a nejenom na straně komise, ale i Evropského parlamentu a ostatních institucí rady. My vítáme ta pozitiv, pozitivní výsledky ohledně dopadu dopadu na legislativu, na tvorbu legislativy. My jsme vzali velice vážně v potaz doporučení ohledně zlepšení. Mnoho z těchto doporučení již bylo integrováno do způsobu práce Evropské komise. Jedna z věcí, která je jasnější, ještě než u těch předchozích studií ohledně analýz dopadu, je role rady a parlamentu. Osobně si myslím, že v tomto ohledu by ještě měla probíhat rozsáhla rozprava v následujících měsících, v tom čase, který nás čeká. A na straně komise převládá takový, taková obava, že zde máme sice nějaký přehled o tom, o tom co znamená, řekněme, ten, to doporučení eh, parlamentu či na naší práci, ovšem myslíme si, že právě tato analýza dopadu je zásadním odrazovým můstkem. Čili jak hodnotíme tento návrh a tyto doporučení. To je nesmírně důležité pro naše občany. Právě proto musíme postupovat opatrně, obezřetně. Máme zde určitou interstitucionální rovnováhu, která je stanovená ve smlouvách, jasně definuje pravidla pro všechny tři instituce v rozhodovacím procesu a proto bychom měli velice opatrně přistupovat k tomu, aby ta naše rozhodnutí, nebo to, jak se rozhodneme, jaký to bude mít dopad na ty závěry, abychom umožnili komisi, aby byla schopná v podstatě zhodnotit to, co přijde z parlamentu, z rady, jakým způsobem to bude mít dopad na rozhodovací proces. Na to nesmíme zapomínat při našich rozhodnutích. Komise je připravena, několikrát jsme to řekli, využívat naši metodologii, dodržet naši metodologii, řekli jsme to několikrát, rovněž jsme nabídli několikrát možnost aktualizace naší analýzy dopadu v případě, že by rada nebo parlament požadovali o tuto úpravu. Zatím jsme měli omezený počet takových žádostí, ale myslím si, že je to nesmírně důležité, užitečné, abychom mohli pokračovat v této diskuzi. Ovšem pokud jde o tu organizaci, analýzy dopadu v rozhodovacím procesu, to je něco, k čemu musíme přistupovat v následujících měsících velice obezřetně. Děkujeme, paní Holmajer. Já mám jen jednu otázku na zástupce komise. Je komise obecně připravená eh, poskytnout podklady, postupy a i výsledky a otázky, které se s těmito výsledky pojí, poskytnout poslancům k dispozici? pro nás je samozřejmě také důležité, abychom si eh, ověřili, jestli byla zachovena neutralita, jestli eh, jsou zachyceny reálné eh, Eh, náklady a jestli jsou tam odražena skutečná data. V současné době totiž máme ten problém, že členské státy jsou při hodnocení nákladů naprosto jiného názoru než komise, naprosto diametrálně odlišného názoru a to mě trochu irituje, takže by mě zajímaly ty podklady k tomu hodnocení dopadů. Je komise ochotná je vydat z ruky a poskytnout? Obecně řečeno ano. Je možné získat tyto dokumenty, dokonce by automaticky měly být k dispozici parlamentu, radě, jakmile my přijmeme naše rozhodnutí, čili kdykoliv dojde k nějakému rozhodnutí nebo nějaké, řekněme, citlivé informace nebo něco, co by se dotýkalo konkrétní oblasti, kde by nás mm, požadovali o důvěrnost, tak to je něco jiného. Ovšem, obecně řešeno, ty informace by měly být k dispozici. Opravdu se domnívám, že máte mm, mm, samozřejmě právo požádat o jakékoliv informace. Další věc ale je důležitá a to je ta kvantifikace. Nejenom pokud jde o náklady, ale i o užitek nebo ten přínos těch kroků na evropské úrovni. A myslím si, že účetní dvůr velice jasně poukázal na to, že zde nás čeká ještě hodně práce. My jsme si toho vědomí na komisi a snažíme se dělat všechno pro to, abychom zlepšili i ty kvantifikovat ty kvantifikované analýzy Mm, nákladů i přínosů. Samozřejmě, že jsme si vědomi toho, že jsou zde určitá omezení, určité limity toho, co můžeme udělat. Na straně komise je zde 27 států, které jsou odlišné, jejich východiska jsou odlišná, způsob, jakým implementují eh, legislativu, to má dopad i na náklady poté mm, v konkrétní zemi, společnosti, hospodářství. Zde vítáme další výsledek účetního dvora, a to je to, že analýzy dopadů členských států rovněž by mohly hrát velice důležitou roli. Například Velká Británie je v současnosti jedinou asi zemí, která provádí tyto analýzy dopadu. Ovšem ostatní mnoho, mnoho zemí by mohlo postupovat tímto způsobem, aby nás informovali o svých pozicích radu nebo aby si sformovali tu pozici, předložili parlamentu, protože v podstatě členské státy mají mnohem lepší vhled do celé záležitosti pokud jde o náklady, o jednotlivé mm, orgány a tak dále. Čili tato analýza dopadu by mohla pouze přispět k naší analýze dopadu, čili byl by to takový opravdu úžasný příspěvek a to je doporučení účetního dvora, který podporujeme rovněž tak, aby členské státy udělali svůj kus práce a aby teda přispěli těmito informacemi z té národní úrovně a poskytli nám je. Gra- grazie. Prego. <clears throat> Uh, ano. Já myslím, že ty odpovědi jsou jasné, které zde zazněly ze strany komise. Hovoří se zde o možných řešeních. Potřebujeme jaksi nové vyjednání mezi institucionální dohody, protože jedním z takových závěrů by, bylo, by byla otázka, jak udělat tu analýzu dopadu poté, co byl návrh změněn ale než byl ještě, než byl přijat. To je nesmírně obtížné, <laughs> protože to je nesmírně dynamický proces, to by podle mého názoru vyžadovala úplně nový postup nebo nový přístup k analýze dopadu. Poté role národních parlamentů, to je rovněž nová role po Lisabonské smlouvě, protože ty už mohou vlastně jednat v první etapě toho legislativního procesu, čili než by vůbec došlo k tomu předložení nebo mm, té žluté karty, tak by už měli vědět něco o tom, jak bude vypadat ten, ta analýza dopadu, čili ano, ten, ten návrh v podstatě jde jaksi v souladu s těmi, by měl jít v souladu s těmi reformami v rámci institucí. Nesmíme zapomínat na to, že je to celá nová situace, která požaduje vyjednání tohoto, této tohoto jednání mezi institucemi a v podstatě eh, účetní dvůr říká jasně, pokud chceme, aby to bylo transparentní, tak to musí být napsáno velice jasným způsobem, tak aby to bylo čitelné, aby to nebyl pouze text pro odborníky, pro nějaké specialisty, ale aby to opravdu mohl číst kdokoliv z institucí. Čili nejenom je to důležité pro analýzu dopadu ve Evropské komisi, ale kdekoliv. To znamená, aby ty, ty dokumenty byly skutečně mm, čtivé, aby se v tom dalo orientovat. Děkujeme. Čekáme ještě na sedmnáctku, na zpravodaje pro sedmnáctku a proto velice rychlé výsledky delegace naší návštěvy do Řecka. Možná bychom se mohli věnovat tomuto tématu. Byla to velice plodná návštěva. Předložili jsme schrnutí této návštěvy, které si můžete přečíst. Je to výsledek spolupráce s kolegy, kteří se účastnili této delegace. Přijeli jsme do Řecka ve velice problematické době, jak se asi pamatujete. Tehdy Řecko bylo na hranici sociálního konfliktu a velké hospodářské krize. Vláda byla jenom krok od toho, že nebude moci platit eh, platy. ale díky tomu jsme skutečně mohli vidět ty nuance situace v Řecku. A bylo jasné, že řecký, řecká vláda chtěla překonat krizi a chtěla se zavázat k tomu, aby zajistila, že něco takového se už nebude opakovat. Na druhé straně jsme byli svědky některých velice přesvědčivé. A byli jsme svědky toho, že drastická ekonomická opatření nebyla učiněna včas a takže administrativa v, v Řecku přispěla k hospodářské krizi. A mezinárodní společenství tak muselo poskytnout 120 miliard eur Řecku na záchranu této země. Rovněž jsme poukázali na to, že OPKP, auditorský orgán, musí být nezávislý, protože jsme byli svědky manipulace finančních statistik v Řecku. které se snažily eh, zastínit rozsah hospodářské krize. Tento výbor v Řecku zdůraznil, jak eh, důležitá je role řeckého účetního dvora v boji proti podvodům a korupci. A samozřejmě také proti organizovanému zločinu, který je, zdá se, velice silný v Řecku. Ty ministři a náměstci ministrů, se kterými jsme, my jsme se setkali, nás zklamali s části svými odpověďmi. Někdy jsme nedostali vůbec žádné odpovědi, pokud jde o nástroje, jaké řecká vláda plánovala využít a pro boj proti korupci. Jak se můžete přečíst na konci mé zprávy v závěrech? Řecká vláda vyjádřila názor, že doufá, že ministr financí a účetní dvůr vypracují zprávu, která vysvětlí hospodářskou situaci v Řecku a také situaci týkající se auditu. My jsme vyjádřili potřebu, že by auditoři měli být naprosto nezávislí, tak aby mohli bojovat proti korupci a podporovat transparentnost. Byla to velice plodná návštěva a já si myslím, že ukázala také na eh, efektivitu naší práce. Ještě několik slov eh, k té delegaci do Řecka. Bohužel zde řečtí kolegové nejsou. Já znám situaci v Řecku velice dobře a chtěl bych říct, že ta návštěva byla nesmírně dobrá. To, čeho jsme byli svědky, je něco, co je skutečně politování hodné. Vy jste, pane předsedo, řekl, že odpovědi nově zvolené vlády byly značně vyhýbavé. To je něco, na co se to si musíme postěžovat. Je nepřijatelné to, co se stalo v posledních čtyřech letech a já si myslím, že se o tom musí jasně hovořit, protože řekomu nepomůže, když se tomu budeme vyhýbat a budeme diplomatičtí. Už v případě Jaksu jsme si všimli toho, že Řecko mnoha léta zapomínalo na to, aby věci řádně implementovalo a realizovalo. Já říkám jasně, Řecko není jedinou zemí, kde je korupce. Je tomu tak i v mnoha jiných zemích, ale Řecko je rozhodně tou zemí, která byla postižena velice silně krizí a kde dochází k tomu, že stát je skutečně silně postižen korupcí. Papandreu. A to na to také poukázal. Pokud to nějaká země přijme, že tam existuje systémová korupce, potom to musí být určité varování, protože takhle už to dál nejde. Já jsem byl také zklamán tím, jak eh, s, s námi komunikovala ta politická třída, protože jejich odpovědi byly vyhýbavé. Kolega Kakis zde dnes nemůže být. Minulý týden byl ale vyloučen ze své strany, je členem Nové demokracie, byl ale vyloučen, protože je pro reformní program, který připravila Evropská komise MMF a Evropská centrální banka pro Řecko. Byl vyloučen ze strany, protože se vyslovil pro tento program. Je nutné říct, že se jedná o prohnilý systém, především eh, pokud jde o opozici. A já si myslím, že to musíme jasně říci, jinak to bude v Řecku nadále pokračovat, jak tomu je, a bude existovat nebezpečí, že eh, členské eh, státy, které věří tomu, že Řecko začne za několik let splácet své půjčky, že budou zklamány. Je možné, že k těmto splátkám nedojde. Já vývoj úce sleduji a musím říci, že jsme se o mnoho dále nedostali, protože v Řecku mají důležité posty stále ti stejní lidé. Samozřejmě se změnila vláda, změnily se strany, ale stále ještě je tam hodně lidí, kteří tolerovali starý systém. Nejsme výbor ekon, nemůžeme se zabývat stabilitou měny, ale pokud nezačneme prostředky EU v Řecku. Pokud nebudeme dostatečně tvrdí, poté budeme ohrožovat jeden důležitý projekt a to je euro. A z tohoto důvodu žádám kolegy, aby přestali být diplomatičtí a aby Řekům tím, že jim budeme tvrdě říkat pravdu, abychom jim tím pomohli. Jinak eh, to dál nepůjde. Děkuji. Mnohokrát děkuji. To je důležité to, co říkáte protože zde je ještě jeden aspekt, který jsme zjistili, a to, že hospodářská krize často souvisí také se špatným využíváním prostředků EU. Řecko znovu a znovu dostávalo prostředky z EU, ale nevyužívalo je správným způsobem. Tyto prostředky by bývaly mohly pomoct, pokud by byly správně využity. Musíme tedy na situaci v Řecku řádně dohlížet a to jsme vyjádřili také v našich doporučeních, kde o to, aby se neopakovalo to, co se opakovalo znovu a znovu. Já si myslím, že patříme spíše eh, k oddělení pro zřetelný jazyk než k těm vrchním diplomatům. A proto zde máme několik věcí, které eh, jsme jasně řekli. Máme ale několik otevřených věcí. To, co se stalo z těch slibů, které padaly vůči zemědělcům. Slyšela jsem například, že zemědělci už nebudou muset podávat žádné uh, žádosti, když bude zvolen OPKP. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom právě v zemědělské oblasti mohli uh, dát najevo, jaká je situace OPK. Ředitel eh, pro zemědělství nepovažoval za nutné vytvořit si nějakou rezervu, o tom jsme diskutovali dnes dopoledne, ale v souvislosti s tou diskuzí bych o tom ráda věděla něco více. Eh, ti, kteří se zde zastávají té komise, by možná rádi zažili ten rozhovor s komisařem Čolosem. Grazie. La Commissione vuole intervenire su questo punto. Děkuji. Chtěla by se vyjádřit komise k tomuto bodu? Oui, merci bien, monsieur le président. Euh, depuis que nous étions... Ano, děkuji, vážený pane předsedo. My jsme navštívili Řecko společně a my jsme v podstatě od té doby provedli takovou kontrolu v červnu. A v rámci této mise pan Čološ 29. Eh, června napsal určité výsledky, měli jsme tam určité indikace, které podle mě jsou takové velice pozbudivé. To mě velice potěšilo ta reorganizace, která nám byla slíbená, to znamená, že skutečně dojde ke všem těm technickým záležitostem, k této, to znamená všechny tyto doporučení, to bylo v podstatě vlastně začleněno i do OPKP. To znamená, že máme určité technické záž, technické dovednosti, které by nám mohly umožnit tu realizaci. To si myslím, že je dobré. A dále ta pomoc zemědělcům, nebo ten úřad, který jim pomáhá v roce 2009. Vím, že tam byly ty problémy, byly tam politické problémy, volby a tak dále na místě. Čili, když bychom pracovali se sta různými organizacemi, máme zde pouze eh, 58, které byly akreditovány, které odsouhlasil OPKP a které pomáhají zemědělcům požadovat tyto, nebo v, v těch jednotlivých požadavcích. A vždy v tom období je tam zástupce OPKP, který těmto zemědělcům pomáhá při jejich žádostech. Dále bylo řečeno ministrem, že když je to menší částka než 200 euro, že to teda bude vyškrtnuto, čili asi 10% pomoci k tomu skutečně došlo, tak tam to ne, to znamená, to nebylo eh, eh, realizováno a tím se zvýšila účinnost celého systému. To si myslím, že je pozitivní. Samozřejmě, že v průběhu každé kontroly přijdeme na nějaký problém. Ten problém v Řecku, to jsou například výpočty různých sankcí nebo jakým způsobem se to měří a tak dále. To jsou ovšem problémy, pane předsedo, ten, na které narážíme i v jiných státech. Čili nějaká situace ideální, bez jakéhokoliv problému, to si myslím, že je velice neobvyklé v jakékoliv zemi. Já osobně si myslím, myslím, že Řecko mm, opravdu dosáhlo ty úrovně a jak z té, té výkonnosti podobně, jak je tomu u ostatních, eh, u ostatních eh, zemí. Proto jsme tam nepředložili nějaké výhrady. Poslední prezident OPKP, který byl kandidátem i v i v, eh, v těch volbách, tak teda nezískal to místo. To znamená, jak víte, je tam nový předseda, nový místo předseda. Vy jste měli možnost se s nimi sejít přímo na místě. Já osobně mám v tyto lidi veškerou důvěru. Děkuji. Děkuji, paní Gressle. Ano, tak to je přesně to. Když dostatečně dlouho vyvíjíte tlak, ale bez toho eh, dlouhodobě vyvíjeného tlaku to nejde. To je, myslím, něco, co můžeme vnímat jako pozitivní vývoj v Řecku. A k těm novým členským státům, když už tady tak pěkně sedíme pohromadě. Zabývala jsem se tou zprávou Géřet eh, pro zemědělství. Minulý rok eh, jsme tam měli ty eh, kvóty chybovosti v příloze 7. Letos už je v příloze 7 nemohu najít. Kde pro boha tento přehled tedy najdu? Grazie. Děkujeme. A nyní se tedy dostáváme k bodu 17. Ale ne, komise by ještě chtěla zareagovat, prosím. Vážný předsedo, já myslím, že to tam je v té příloze. Já myslím, že tam ta chybovost je. Ale pokud tam je tam, pokud teda s, tím, s těma tabulkama, pokud se vám to zdá, že je to trošku zmatené ve srovnání s tím posledním rokem, tak samozřejmě není problém. My to můžeme hm, ještě hezky nějak sladit a aby to srovnání bylo dokonalejší. Dobře, takže ta prozba byla eh, dobře slyšitelná. Nyní se dostáváme k bodu 17, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 2 za rok 2010, účinnost studií návrhu a vytváření systému na podporu nových infrastruktur v rámci 6. rámcového programu pro výzkum. Pan Skilakakis je zpravodajem, ale já ho momentálně nevidím. Nevím, jestli by ho někdo mohl zastoupit. je přítomen Video Ispir, jiný eh, zodpovědný člen. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Rád bych vám poděkoval, pane předsedo, za příležitost vystoupit ve vašem výboru a zúčastnit se této výměny názoru ohledně tohoto pracovního dokumentu, který se dotýká zvláštně zprávy 2 lomeno 2010, pokud je o účinnost studií návrhu a vytváření systému na podporu nových infrastruktur v rámci šestého rámcového programu pro výzkum. To přípravné studie a budování nových infrastruktur, to tvoří část nových politik, pokud jde o výzkumné infrastruktury s Evropskou dimenzí. Od roku 2002 až 2006 v rámci šestého rámcového programu pro výzkum EU využila 140, vynaložila 140 milionů eur na tyto výzkumné programy. Pan Skilakakis, váš zpravodaj, velice mm, výhřečně to zakotvil ve svém dokumentu. My jsme se ptali, zda tyto Zda, ta, zda byla dosažena účinnost těchto dvou postupů, to znamená zlepšení těch infrastruktur v oblasti výzkumu, zlepšení výkonnosti, zdá se zlepšila ta optimálnost na evropské úrovni, tak jak to výzkumní pracovníci požadují od nás. Zjistili jsme, že mnoho těchto studií bylo důležitých právě pro vytvoření nových výzkumných infrastruktur a pokud jde rovněž o to budování nových infrastruktur, to bylo rovněž nesmírně důležité v tomto ohledu. Dále jsme poukázali na, pot, na potřebu podpory využívání doplňkových fondů pro různé výzkumné výzkumná zařízení všechno jsme měřili na základě dvou kritérií, na základě dostupné legislativy. Ovšem, tak jak se o tom zmínil i pan zpravodaj, nemáme zatím k dispozici dostatečné definice na evropské úrovni, pokud jde o přidanou hodnotu, evropskou přidanou hodnotu nebo katali- určitý efekt katalyzátora, který jsme z toho ne- nezískali a kterým teda bylo to expozornocení obtížné. Čili je zde mnoho otázek, které se, které se mm, hodnotily na základě eh, metod, které má komise k dispozici, k dispozici naše oddělení hodnotili výsledky na základě mm, určitého monitoringu těchto projektů. Máme zde určité pilotní projekty v devíti zemích, které jsme navštívili. Projektoví koordinátoři museli odpovídat podrobně na otázky týkající se výsledku jednotlivých projektů a tam, kde um, nedošlo k udělení grantu, jakým způsobem přežili a tak dále. Snažili jsme se prostřednictvím různých interview, pohovorů s ministerskými úředníky opravdu definovat tyto dvě možnosti účinnosti všech těchto oblastí Ehm, tak abychom reagovali na obavy eh, výzkumných pracovníků v Evropě. Pozitivní. Já si myslím, že tato studie byla považována za nesmírně pozitivní krok, protože to v podstatě eh, představuje takový odrazový můstek a podpořilo. Vidíme, že došlo k podpoře spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými centry. Všechno máme na seznamu Evropské, evropských výzkumných center, a předpokládáme, že dojde k dalším konstruktivnímu výsledku v, tom, v této oblasti. Pokud jde o podporu nových infrastruktur, domníváme se, že tento systém je velice důležitý, ovšem zatím jsme nezaznamenali konkrétní účinnost. Těch 10 fondů, které by měly být k dispozici na podporu těchto nových infrastruktur, tam jsme v podstatě neviděli nějaké eh, konkrétní praktické zatím výsledky většina těchto projektů, jak si postupuje, mm, ať už je to s těmi prostředky, které byly k dispozici, nebo bez nich. Snažili jsme se využívat pro tyto možnosti různé, nebo snaha využívat různé finanční zdroje, ovšem zdá se, že Evropská komise nedostatečně podporuje tyto, tuto mm, různorodou eh, finanční možnost. Pokud jde o nové infrastrukturní projekty, zvažujeme, zda by měly být nadále in, financovány z tohoto výzkumné, z, tohoto, ehm, z, těch, z těchto finančních prostředků. Abychom mohli totiž provádět monitoring a ex post hodnocení, proto je pro nás nesmírně důležité podívat se rovněž i na možnost doplňkových finančních prostředků. Proto by Evropská komise měla zvážit co z těchto výsledků by mohla použít, kde by mohla doporučit další synergie, nebo kde by ty synergie byly užitečné. Já jsem velice rád, že váš dokument podporuje i naše výsledky a snažíme se apelovat na komisi, aby vytvářela, eh, mm, aby využívala prostředky tím nejlepším způsobem a zároveň jsem nesmírně rád, že pan zpravodaj podporuje to, že ta možnost těch doplňkových fondů či finančních prostředků by měla být komisí podporována, by měla být opravdu transparentně by se o tom mělo hovořit, protože tyto finanční dodatkové prostředky jsou základním faktorem pro tvorbu výzkumné infrastruktury v celé Evropské unii. Děkuji. Eh, Děkujeme a nadále čekáme na pana Skilakakise. Možná, že by mohla promluvit komise. Merci, monsieur le président. Um, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. My bychom rádi poděkovali, poděkovali účetnímu dvoru i vašemu výboru za práci a za to identifikování těch jednotlivých faktorů, které jsou nesmírně důležité pro podporu, pro vývoj nových infrastruktur na celoevropské úrovni. Podobně, jak už bylo řečeno, ta studie se věnovala především šestému rámcovému programu který končil v roce 2006 a jak víme, mnoho z nich těchto akcí už bylo rozhodnuto v roce 2004, byla to taková pilotní etapa, především pokud jde o těch 48 mm, milionů, které byly k dispozici pro devět infrastrukturních projektů. V rámci pátého programu to bylo to desetiprocentní financování nákladů těch infrastruktur, o kterých už se rozhodli evropské, eh, na evropské úrovni, ovšem, kde jsme viděli tu eh, přidanou hodnotu evropského charakteru. Ta umožnila otevření těchto infrastruktur a organizovat je takovým způsobem, aby jsme mohli otvírat tyto infrastruktury jednodušším způsobem, to znamená, aby to bylo spíše k dispozici pro všechny evropské výzkumné pracovníky, nejenom na národní úrovni. Ta přidaná hodnota mm, v rámci šestého rámcového programu, to byla doplňková hodnota, nejenom pokud jde o jakýsi katalyzátor v těchto nových projektech. Spíše šlo o mm, takovou přidanou hodnotu na, celé, na celoevropské úrovni. Účetní dvůr dospěl v podstatě ke stejným závěrům jako Evropská komise, protože byla v rámci sedmého rámcového programu od roku 2007 už nevyužíváme tuto, tento typ podpory, um, to znamená to zaměření na přípravnou fázi to znamená, že spíš fungujeme jako katalyzátor, čili jde o posílení této přidané hodnoty, tak aby Evropská unie mohla mít kvalitnější, ambicioznější, rozsáhlejší projekty této oblasti a abychom dostali výzvám, kterým v Evropě čelíme. Zároveň jsme zde hovořili o dopadu, o tom, o nástrojích analýz dopadu v podstatě od roku 2006 vidíme, že jsme my jsme to samozřejmě všechno vzali v potaz v studiích dopadu ex ante, jakož i ve studiích dopadu ex post. Pokud je o koordinaci strukturálními fondy, to je nesmírně důležité v oblasti infrastruktur, nových infrastruktur. grada, i Evropský parlament jsou si vědomí důležitosti rozvoje, rozvoje nebo, mm, nebo usnadňování výzkumné činnosti v jednotlivých regionech, tak aby skutečně došlo k vyrovnanému, vyváženému výzkumnému prostředí. To všechno je propojené i s operačními programy v rámci šestého rámcového programu už jsme se na nich dohodli a viděli jsme, viděli jsme i v rámci toho šestého rámcového programu, kdy jsme, když jsme provedli audit, viděli jsme, jakým způsobem tyto doplňkové aktivity, jaký mají, jaký mají dopad, jaké výsledky z toho byly nejenom pro národní, ale i regionální úroveň. Měli jsme to znamená, že jsme tam měli i určité programování s regionálními fondy, i na základě podpory ze státní úrovně, tak abychom měli, abychom mm, přispěli k, k posílení infrastruktury a využívání strukturálních fondů na regionální úrovni. Kom- komise nezasahuje přímým způsobem do těchto fondů, pokud jde o tu konstrukci, ale spíše eh, ex do ex antefáze, to znamená, že se snažíme zjistit, jakým způsobem došlo k využití nebo zda tyto prostředky na národní úrovni byly využívány řádným způsobem. Pokud jde o zprávu komise i účetního dvora, v obou těchto se hovoří o potřebě komunikace, poskytování informací jednotlivým aktérům na národní i regionální úrovni, čili ta, tento aspekt informovanosti je zásadní Zároveň jsme si vědomi toho, že přímo na místě v terénu zde máme aktéry na straně výzkumu a ty, kteří jsou zodpovědní za regionální fondy, že tam bohužel nedošlo ve všech oblastech souladu, proto bychom v následující, následujícím období měli zajistit to komplementaritu, doplňkovost. Hm, v současné době vidíme velké projekty, například Eh, ten laser nové generace a tak dále v České republice. To možná samozřejmě všichni víme i o jiných projektech v, v Rumunsku, v Maďarsku. Čili to jsou konkrétní projekty, které jasně poukazují na to, jak ty kroky na regionální i národní úrovni se můžou v oblasti výzkumu doplňovat. Děkuji. Slovo má pan Skilakakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že se zde zabýváme penězi utracenými na výzkum a v oblasti výzkumu máme jako politici problém. Je zde obrovská asymetrie informací mezi námi, jako zástupci daňových poplatníků, a mezi lidmi, kteří dostávají peníze a utrácejí je na výzkum. Jsme v problematické situaci, když máme hodnotit, zda tyto peníze byly využity řádně či nikoli. A to je důvod, proč já se domnívám, že bychom měli provést audity a podívat se na to, jak byly peníze využity. Mnohem detailněji v oblasti výzkumu než v jiných oblastech, jako je třeba konkurenceschopnost a tak dále. To, byl jenom, to je jenom obecná poznámka. Pokud jde o tuto specifickou zprávu, účetní dvůr se zabýval odlišným způsobem a těmi studiemi a na jedné straně, těmi přípravnými studiemi na jedné straně a budováním nových infrastruktur na straně druhé. Tam účetní dvůr eh, shledal, že eh, zde není příliš přidané hodnoty. A proběhla diskuze mezi komisí a účetním dvorem o tom, co znamená přidaná hodnota a komise odpověděla, že přidaná hodnota znamenala posílení evropské dimenze. Když slyším takovýto termín, jsem vždycky trochu podezřívavý, že je to poněkud nejasné, protože evropská dimenze může znamenat mnoho věcí u různých lidí. A tak bych byl rád, aby komise řekla, jak měří evropskou dimenzi. Protože zde vydáváme celkem hodně peněz na to, abychom posilovali evropskou dimenzi. Pokud jde o to, co řekl účetní dvůr o přípravných studiích, účetní dvůr konzultoval výzkumníky, zástupce členských států a tak dále. Ale já jsem neviděl žádné důkazy, protože by byl proveden audit účinnosti že by se kontrolovalo to, jak účinně byly peníze vydány. Nejenom jestli byly, jestli šly správným směrem, ale také jestli zde byla odpovídající účinnost. Nevím, jestli něco takového bylo provedeno, myslím si, že asi nebylo. A domnívám se, že bychom eh, měli se zabývat účinností v těchto a výzkumných eh, projektech. A protože zde není eh, konkurence mezi nabídkami při udělování peněz, eh, někdy zde může být nejrůznější motivace. A z tohoto důvodu potřebujeme detailnější audity v těchto případech ve srovnání s jinými výdaji. Děkuji. Děkujeme. Pokud se nikdo další nehlásí o slovo,